Evropské unie v globální spolupráci eh, v oblasti zdravotnictví. Chceme v Helsinkách eh, zorganizovat dvě eh, konference na vysoké úrovni věnované zdraví a samozřejmě celou řadu setkání na odborné úrovni. Naše první konference na vysoké úrovni, takzvané Fórum stříbrné ekonomiky, se konalo již před několika týdny. Konference se týkala zdravého a aktivního stárnutí, eh, co by eh, společenské proměny a eh, nové makroekonomické reality. Bylo akceptováno, že tedy a zdůrazněno, že stárnutí by mělo být bráno na zřetel ve všech oblastech společenského plánování a rozhodování a také v rámci ekonomických strategií. Druhá významná konference zaměřená na ekonomiku blaha se uskuteční v Helsinkách 18. a 19. září. Pane předsedo, závěrem chci říci, že na evropském obzoru se rýsují velké výzvy a příležitosti. Jsou spojené také se změnami vyvolanými globalizací, klimatickou změnou, migrací, technologickým rozvojem, novými formami práce, stárnutím populací a šířením dizinformací a narůstající nedůvěrou eh, vůči vědě. Současně systémy zdravotnictví po celé Evropě zápolí mimo jiné s eh, rostoucími náklady, eh, zvyšujícími se očekáváními pacientů, technologickou transformací, nedostatkem kvalifikovaných eh, pracovníků, nedůvěrou vůči vakcinaci a dalšími výzvami v této souvislosti určitá pružnost, odolnost a schopnost přizpůsobovat se rychle změnám na všech úrovních společnosti jsou důležitější než kdykoliv předtím abychom eh, uměli reagovat na změny vyvolané těmito megatrendy a abychom dosahovali udržitelného a inkluzivního růstu, musíme podporovat a šířit evropský sociální model. Vytváří stabilitu, eh, která je významnou komparativní výhodou Evropské unii v sílící globální soutěží. Evropská unie by měla usilovat, ehm, aby byla nejenom nejkonkurenceschopnější, ale také sociálně nejsoudržnější ekonomikou světa. Pane předsedo, toto je směr, jímž bychom chtěli, aby se Unie v nadcházejících pěti měsících vyvíjela přístup, který my obhajujeme, tedy takzvaná ekonomika blaha eh, nebo mm, mm, pohody, je pouze prvním krokem eh, na této cestě. Doufáme, že mm, navazujícím předsednictvím budeme moci poskytnout pevný základ, na kterém budou oni moci stavět nebo rozvíjet další eh, kroky. Děkujeme. Děkuji. Děkuji vám za váš projev a nyní předáme slovo koordinátorům různých politických skupin, v první řadě Petr Lize za EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině. Pokud bychom si mohli přát něco dobrého a e, měli bychom blahopřát někomu k narozeninám nebo k šťastnému novému roku, tak e, v tomto případě bychom si měli přát hospodářský růst, silné instituce, transparentnost, všechny ty věci jsou samozřejmě důležité, ale hlavně bychom si asi všichni měli přát dobré zdraví. A proto by tato politika v oblasti zdraví měla být prioritou. Samozřejmě potřeba respektovat rozdělení kompetencí, je to věcí členských států, ale nejde jenom o možnosti, ale také o povinnost, aby tam, kde Evropa kompetence má, tak, tak aby také jednala dosavadní komisař byl spíše zklamáním. Předložil sice jeden důležitý návrh, ale ten je zablokován na radě, proto bych vás chtěl povzbudit, abyste se tím zabývali. Teď ale musíme využít příležitost eh, toho, že je tady nová, eh, nově jmenovaná předky komise, která je sama lékařkou, abychom to využili pro formování nové zdravotnické politiky. Eh, druhá, eh, dvě oblasti bych chtěl jmenovat. Jednak je to rakovina, kde i eh, ten špicn kandidát Manfred Weber o to usiloval a v těch jednáních mezi čtyřmi největšími politickými skupinami parlamentu to také všichni podpořili s tím, že by Evropa boj proti rakovině se měla více angažovat. A druhé důležité téma, kde bych rád poprosil podporu, je antimikrobiální nebo rezistence vůči Antibiotikum 300 tisíc lidí každý rok eh, podle údajů Světa zdravotnické organizace eh, zemře v důsledku eh, antibakteriální rezistentnosti a proto bychom měli lépe provádět předpisy v této oblasti, ale potřebujeme také inovace, potřebujeme nová léčiva, protože ta stará již nejsou účinná. Prevence samozřejmě je důležitá, ale pokud lidé umírají, tak je potřeba přecházet s novým způsobem léčby a také bych vás chtěl požádat o podporu v této oblasti, aby komise v této oblasti přišla s novým návrhem. Thank you, uh, for... Děkuji, SMD za SND. Děkuji, paní ministrině, že jste se dnes dostavila mezi nás. Je důležité, že mezi uh, vaše priority patří také zdravotní prevence, že je to opravdová priorita v tom eh, přístupu, který budete uplatňovat vůči veřejnému zdraví. Eh, chtěl bych se dotázat eh, na ten aspekt životního prostředí a pak také to, co znepokoje naši veřejnost určitá neochota k očkování. V průběhu kampaně jsme byli dotazováni, zda budeme podporovat práva rodičů neočkovat děti nebo naopak podporovat ta opatření, aby se snížil ten tlak na rodiče, aby děti očkovali. Já jsem řekl, že nebudu podporovat tu tendenci um, snižovat ten uh, nátlak. Ovšem obávám se, Eh, že jsou tu určité společenské aspekty, které vedou k těm opravdu překvapivě špatným eh, výsledkům, že se tu šíří nemoci. Měli jsme tu opětovný výskyt spalniček nějaký 30% nárost v Evropě. Takže jaká opatření můžeme využít, aby se členské státy zhodly na to, abychom jaksi navrátili důvěru veřejnosti ve eh, znalosti vědy, aby se lidi cítili ujištěni, mm, zabezpečeni eh, v, v, jaksi v schopnosti očkovacích látek a jak vylepšit ten očkovací program, který je poměrně jasný, směrodatný, ovšem tak nějak to široké povědomí mezi lidmi o tom nepanuje. Takže jak můžeme nějak vzdělávat dále lidi v Evropě, aby se dozvěděli o bezpečnosti očkování? Jsou tu určité pochybnosti, podezřívání a neschopnosti vědy. Děkuji, pan Leonard. Merci. Euh, Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Děkuji vám za vaši prezentaci. Zdraví není jenom eh, důsledkem nějakých nemocí, ale je to také důsledkem veřejné globální politiky. Vy jste hovořila o ekonomice blaha, o rizicí, které jsou spojené s životním prostředím, se s výživou. To všechno jsou věci, které by měly být v jádru našich úvah. Je evidentní, že zdravotnická politika zůstává v kompetencích členských států, nicméně ta společenská multidisciplinární dimenze zdraví, o které jste hovořila vy ve svém přístupu, to všechno jsou ještě věci, které nejsou dostatečně zohledňovány dále to také otázka boje proti rakovině, stárnutí populace nebo digitální zdravotnické technologie nebo následná péče po vážných chorechách anebo péče o eh, osoby s postižením anebo mentální eh, poruchy. Děkuji za to, že jste se o tom zmínila. Také reproduktivní a sexuální zdraví, to všechno jsou eh, témata důležitá zejména pro ženy. To všechno spadá právě do toho, čemu vy říkáte blaho. Eh, je nezbytné, aby rada se těmito otázkami začala zabývat. Náš eh, výbor eh, se velmi rád setká s budoucím komisařem nebo komisařkou pro tuto oblast. Byli bychom rádi, kdyby ten budoucí komisař byl efektivnější než ten současný. Chci se zeptat, jestli finské předsednictví chce podpořit evropskou zdravotnickou politiku, která bude ambiciozní a zejména přispět k hodnocení dopadu těchto politik na zdraví evropských občanů a jejich dětí. Merci. Děkuji. A za zelené paní Paloš. Děkuji, min, paní ministrině, že jste se k nám dostavila, vy jste pohovořila o vaší agendě. Opravdu si cením vašeho angažma, jak se snažíte ochránit zdraví našich občanů. Vážím si toho holistického přístupu i ve věci toho blaha. Chtěla bych poukázat na jednu podstatnou hrozbu pro lidské zdraví, Chtěla bych vědět, zda no, je pro vás prioritou netoxické prostředí. Zřejmě si uvědomujete, že předchozí komise nepředložila strategii na toto téma i když už mohla být připravena lodi. Já bych eh, chtěla řídi, eh, říci, že na nás každodenně útočí celá řada nejrůznějších chemických látek, dostává se do životního prostředí a dokonce i do potravinového řetězce a to je obrovská hrozba pro lidské zdraví. Sdílíte tento názor, že je to vážné riziko, je třeba tomu věnovat pozornost. A pak eh, také mm, vysoce rizikové látky, které se nacházejí v každodenních předmětech, jako třeba dětské hračky, láhve na pití vody, eh, a celá řada každodenních předmětů, které využíváme. Toto zase je překážka pro běhové hospodářství, ovšem také, jak si to nepanují rovná pravidla hry, protože jsou tu producenti, kterým jsou vnucována e, za vysoká pravidla, která musí plnit a pak jsou ti, jaksi, kteří je neplní. Takže vy, jakožto ministrině v zemi, kde eh, sídlí příslušná evropská agentura. Co si myslíte o tom principu žádných dat na evropském trhu? Evropa by měla opravdu více prosazovat eh, oblast tedy plnění legislativy, reálné prosazování. Děkuji vám ještě jednou. Děkuji, nemáme tu žádného řečníka za skupinu ID, takže nyní skupina EKR pani Joanna Kopšinská. Děkuji, šanovný paní převodničonci, šanovná paní... Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Já vám chci poděkovat za velmi ambiciozní plán vašeho předsednictví. Vaše priority jsou e, velmi zajímavé, zejména v oblasti zdravotnictví. Vy jste hovořila o e, rovnováze, o tom, že je potřeba sladit různé politiky v Evropě. V lednu Evropská komise přišla s návrhem, který se týkal posuzování zdravotnických technologií, který by měl přispět k tomu, aby spolu lépe spolupracovaly národní orgány v této oblasti, členské státy Jsou ale znepokojeny některými prvky této legislativy, například o ty klinické posuzování, s tím, že ta, ty klinické zprávy by ty členské státy měly povinně pořizovat a potom jde také o úhradu nákladů Členské státy eh, jednoduše řečeno mají problém eh, s tím, že jim to připadá příliš komplikované. V prosinci by měla proběhnout další debata o těchto otázkách a proto vás chci zeptat, jestli budete usilovat o nalezení koncenzu v této oblasti. Co chcete jako předsednictví udělat pro to, aby došlo k uzavření eh, ambiciozní dohody mezi evropskými institucemi a členskými státy? Děkuji vám za GUE, pan Nikolas. Paní ministrně, ta takzvaná válka proti drogám byl úplný neúspěch, protože otázka léčiv je mnohem komplexnější, takže pokud eh, budete věnovat i problematice léčiv a lidskému zdraví, tak eh, bude prioritou také eh, pro vás toto téma. Budete pracovat také na formulování nové evropské strategie ve věci léčiv a také na novém akčním plánu, který právě končí do roku 2020 a stává se obsolentní. Paní ministrině, ještě otázku týkající se glyfosátu. Mne zklamalo, když ministr pro zemědělství včera obhajoval využívání glyfosátu. Otázkou není ani to, že se užívá, ale také jakým způsobem se užívá. Má to opravdu velice negativní e, dopad na životní prostředí. Vy jste přesvědčena, že glyfosáty by neměly být používány v blízkosti oblasti našeho potravinového řetězce. Už věda prokázala, že nejsou dobré pro naše zdraví a neměly by se využívat v potravinovém průmyslu. Samozřejmě je to otázka toho, co si můžeme dovolit za peníze, ale toto by se mělo eliminovat. Paní ministrině, vy jste také zmínila oblast mentálního zdraví a jsem rád, že jste to zmínila. V Irsku eh, je to opravdu velká výzva, tato problematika. Naše vláda, opakovaně naše vlády velice nedostatečným způsobem uchopili toto téma, jakým jsou výzvy v oblasti mentálního zdraví. Takže si kladu otázku, zda Evropská rada, komise nebo parlament by mohli něco udělat, aby irská vláda učinila více v oblasti mentálního zdraví. Děkuji. Já vám děkuji. Takže, paní ministrině, máte pět až sedm minut na to, abyste zareagovala, prosím. Já vám děkuji za výtečně položené dotazy. Je jich to opravdu hodně. Pokusím se hovořit stručně. V první řadě, co se týče té technologické pomoci v oblasti zdraví. Mnozí z vás se na to odkázali a já vás chci ujistit, že jak již bylo eh, řečeno, opravdu jsme eh, zavázání v tomto maximálně pokročit a doufejme, že jsme opravdu vybaveni dostatečně, abychom splnili dané cíle. Nicméně z pragmatického hlediska musím říci, že předsednictví je nyní v rukou členských států. Ty výzvy mohou být obrovské ve srovnání s očekáváními, která tu panují. Nejsme pragmatičtí, budeme opravdu tvrdě pracovat, abychom našli cestu ku předu eh, ve věci HTA, ale opravdu eh, nyní již mohu říci, že se vynasnažíme dosáhnout kompromisu do konce roku. Máme výtečný tým a učiníme maximum, co bude v naší moci, abychom zajistili úspěch. Pak tu zazněly otázky eh, první eh, antimikrobiální rezistence, MRA. Myslím, že není zapotřebí tu zdůrazňovat, jak závažné je to téma a jakou hrozbu eh, toto představuje. Informace, spolupráce, šíření povědomí mezi všemi stranami a partnery, to je důležité, abychom vyřešili tuto problematiku, včetně eh, zdravotníků, eh, průmyslu, farmaceutického průmyslu. Všichni do toho musí být zapojeni. Mně velice těší, že v nedávné době byly učiněny další kroky na úrovni EU, aby se již pokročilo v tomto našem dlouhodobém boji vůči tomuto druhu rezistence. Máme akční plán na úrovni EU pro rok, nebo byl tu akční plán pro rok 2017, také Máme legislativní text týkající se veterinárních léčiv. Toto bylo zavřeno v loňském roce. A také v loňském roce rada schválila další kroky pro to, aby Evropská unie opravdu úspěšně bojovala proti tomuto druhu rezistence. Ještě chci říci, že je důležité posílit implementaci těch příslušných akčních plánů, také zajistit koordinaci eh, příslušných mechanismů mezi členskými státy a tak dále. To znamená, musíme opravdu ještě lépe zapracovat na té oblasti mezinárodní spolupráce a musíme tvrdě pracovat na tom, abychom eh, zajistili opravdu jasný postoj jak na úrovni evropské, tak národní vůči této problematice. Otázka očkování. Vy správně poukazujete, že zásadní otázkou tady je to, jak eh, zachovat víru veřejnosti v očkování. A myslím si, že celá řada členských států eh, právě bojuje eh, s tímto, jak můžeme zajistit to, že očkování bude bezpečné jak můžeme zajistit, aby lidé věřili v sílu očkování. To je opravdu zásadní. V prosinci 2018 ráda schválila doporučení na toto téma a my to vnímáme tak, že nastal čas implementovat společné akce na úrovni EU v členských státech pod dohledem EU, a jak podobně jako řešit téma nedostatku očkovacích látek. To je problém průřezově platný pro celou EU. I otázka trhu s očkovacími látkami, ten je velice soustředěný. To znamená, že pouze čtyři farmaceutické podniky produkují 90 očkovacích látek na celém světě, takže vidíte, je tu celá řada témat, která jsou propojena právě s tím, jak budou lidé nahlížet a důvěřovat v očkování, jak zachovat jejich víru. Pak tu zazněly otázky Ohledně rakoviny členské státy, ano, i na úrovni EU sdílí tuto velkou výzvu. Populace stárné a vyvstávají tu stejné otázky. A na nás je tedy zodpovědět na dotaz, co můžeme dělat lépe, jak být efektivnější, jak bojovat proti těmto e, výzvám. Ve Finsku i na politiky jsou kladeny velké požadavky, abychom byli opravdu efektivní, abychom efektivně lidi léčili. Ale také tady je třeba právě posílit spolupráci mezi jednotlivými členskými státy. Finsko hodně investuje do oblasti digitalizace, to je další dotaz. A my, nebo já jsem přesvědčena, že je třeba se soustředit na to, že evropští občané využívají služby, i to technologické poradenství, jsou tu různé způsoby monitoringu zdravé. Ono to není vždy jednoduché. Nemůžeme říci, že budeme postupovat po staru, takže tady by i členské státy měly dělat více. Jsou tu prostě nové způsoby, nové možnosti a objevují se nové digitální nástroje, které mají potenciál umožnit tu, tu personalizovanou medicínu. A je třeba tedy podporovat i růst v této oblasti na úrovni EU. Otázkou ale je, jak eh, lépe využít data ze zdravotnictví. Z naší finské zkušenosti víme, že proto musíme mít kvalitní legislativu, jak ta eh, primární, tak sekundární data v oblasti zdravotnictví musí být ochráněna, aby se mohla dále využívat pro výzkum, vývoj také vzdělání a management. Takže tady opravdu apeluji na vás, na všechny. Měli bychom dělat více. Já jsem přesvědčena, že ano, to je jedna z těch iniciativ, kterou se snažíme prosadit, protože bychom měli sdílet víc. Už máme eh, dobré postupy z členských států a musíme dělat více pro to, abychom našli lepší nástroje pro to, abychom lépe léčili lidi abychom mm, zajistili pro naši populaci dobré zdraví. Děkuji vám. Já vám děkuji za to velice jasné sdělení. Nyní bych předal slovo 12 řečníkům. A to bude takové rozsáhlé kolečko otázek. V první řadě Eva Kopač za EPP. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Já bych vám chtěla velmi poděkovat za vaše slova o veřejném zdraví. Mám ale na vás jednu konkrétní otázku, a sice jestli v rámci finského předsednictví chcete také tam zahrnout efektivnější boj proti rakovině, to je největší zabiják 21. století. A Vím, že už se mluví o velké evropské iniciativě v této oblasti, kde by bylo možné využít zkušenosti z jednotlivých států, ale na to budou potřeba peníze. Jde o to, aby tento program eh, zlepšil fungování zdravotnických systémů, aby eh, se rychle postupovalo s léčbou. Thank you. For SND, Sarah Cerdas. Sara Serda za SND. Děkuji, paní předsedo. Vítejte, paní ministrině. Děkuji za tento post postoj, jak se chápe oblasti zdravotnictví Finsko, průřezově se objevuje ve všech politikách. Berete systematicky v potaz, jaké to má dopad na další oblasti, nejrůznější politické oblasti. Takže bych byla ráda, kdyby vaše předsednictví tento postoj uplatňovalo i nadále. A má konkrétní otázka se týká příčiny úmrtí číslo jedna v Evropské unie nepřenosné eh, nemoci. Eh, zabíjejí každoročně více než půl milionu obyvatel a představuje to náklady v hodnotě 0,8 našeho ADP, takže jak hodláte eh, bojovat v prevenci právě vůči těmto patologiím? Děkuji. Thank you. For Renew. Děkuji za eh, Renew Veronique Noir. Paní ministrině, omluvám se za to, že už to tady bylo řečeno, ale jsou to důležité věci. Rakovina způsobuje smrt eh, přibližně 1,4 milionů obyvatel Evropy každý rok, z toho 6 tisíc dětí. A my bychom měli zlepšit hledání nových léků, nicméně tady zůstává ještě hodně věcí, které můžeme dělat v oblasti prevence, eh, zajištění rovného přístupu k léčbě a také eh, léčbě eh, postižení, které souvisí s tomto nemocí. I nová předsedkyně komise mluvila o tom, že bude potřeba, aby Evropa přijala nový plán proti rakovině. A já si myslím, že bylo na čase změnit i rozpočet v tomto smyslu. Chce se tady zeptat, jak chce finské předsednictví podpořit, zejména finančně, tuto iniciativu. Děkuji za zelené řečník. Děkuji za tuto možnost formulovat otázku, která se týká označení Eh, eh, označování eh, potravin, tedy různě barevné označení výživových hodnot na balení. Jde o to, jak zajistit lepší informovanost spotřebitel, aby mohli přijímat informovaná rozhodnutí. Před několika měsíci také evropská, byla spuštěna Evropská iniciativa občanů, která volá pro povinné Eh, označení tímto skórem, tímto označením všech potravin. Chci se zeptat, jestli zpráva Evropská, Evropské komise, která má být brzy zveřejněna, povede k zahájení diskuse o harmonizovaném přístupu v EU ke zjednodušenému označování výživných eh, hodnot na celém jednotném trhu. Děkuji a přeji vám hodně úspěchu během vašeho předsednictví. Nikdo za skupinu ID. Za EKR Joana Kopčinská. Děkuji, paní předsedající. Paní ministr... Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, moje druhá otázka se týká rezistentnosti vůči antibiotikům. Vy jste o tom již hovořila. Já mám jednu dodatečnou otázku, protože to je důležitá věc. Jako lékařka podporuje všechno opatření na Boj proti rezistentnosti. Světová banka předvídá, že do roku 2050 antimikrobiální rezistentnost způsobí škody, které budou velmi značné, například eh, může v tomto, k tomuto datu přijít o život 10 milionů eh, lidí. Já se opírám o data Světové banky, protože se tady v Evropě mluví o té ekonomice blaha, to, jsou, eh, je to multidisciplinární přístup ke zdraví. A jedna z priorit Evropské unie za finského předsednictví je podpora zdravotnických opatření. Boj proti této antimakrobiální rezistentnosti ale není eh, jenom problém Evropské unie. Jeden z cílů by mělo eh, být také vytvoření celoevropské agendy. Musíme zlepšit spolupráci s dalšími organizacemi, s těmi vyspělými zeměmi. A proto se chci zeptat, jaká opatření v této oblasti od vás můžeme čekat. Omlám se, ale už jste překročila řečnickou dobu. Zagoje Aňa Hasenkamp. Děkuji, pane předsedo. Vítejte tady, paní ministrině. Já mám eh, dvě věci, na které bych se chtěla zeptat. Za prvé, jsou to eh, zemědělské jedy, Víme, že v některých látkách se objevují velmi toxické látky, které zůstávají potom v půdě příliš dlouho a proto se chci zeptat eh, na to, jak budete eh, řešit ty nevyřešené, nevyřešené žádosti o schválení těchto zemědělských jedů v českých zemích, jak to můžeme vyřešit. Potom podíváme-li se na biodiverzitu, klimatické změny, tak Když se podíváme blíže na eh, zemědělskou praxi, eh, tak by to mohlo znamenat velké změny, například jíst více ovoce a zeleniny a snížit eh, naše stavy dobytka. Já se chci zeptat, jak byste to mohli v budoucnosti zlepšit. EPP Natalí Kolan Esterle. Děkuji, eh, paní ministrině. Otázka veřejného zdraví a zdraví dětí, to jsou všechno zásadní věci. Nicméně eh, víme, že ten potravinářský marketing eh, tomu úplně nejde vstříc. Já se chci zeptat na to, jaké kroky chcete podniknout, například na to, abyste omezili tyto praktiky v oblasti potravin pro děti, které jsou obsahují příliš cukru a soli. A dále se chci zeptat na endokrinní disruptory, o kterých tady byla řeč, které jsou přítomny v našem prostředí, eh, které nás obklopuje. Chci se ptat, jestli z této otázky chcete udělat jednu z priorit finského předsednictví a chci se ptat, jestli budete například zavádět stejný způsob, jak informovat o těchto disruptorech jako u herbicidů a pesticidů nebo u všech dalších produktů, včetně těch, které se používají eh, v hračkách. Merci. For SND. Kosmetice. Děkuji, Simon Volken. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině, děkuji za to, že jste přešla nové nařízení o zdravotnických prostředcích by mělo začít platit v květnu 2020, méně než za rok. Potenciálně by to mělo vést ke zlepšení regulačního systému a k tomu, aby veřejné zdraví bylo dobře chráněno, ale přitom, aby se usnadnil přístup k eh, novým eh, inovativním technikám, které mají nové léčebné účinky. Během Rady EPSCO v červnu 2019 městská jirská delegace nesly námitky týkající se aplikovatelnosti notifikace podle tohoto nařízení. Zdá se, že těch eh, notifikovaných orgánů v této oblasti bude méně než v současnosti, což znamená, že ten přechod na tento nový režim bude komplikovanější. Já se chci zeptat, co vaše předsednictví bude dělat s tím, aby se zajistilo, že toto nařízení o zdravotnických prostředcích mohly být, mohlo začít plně fungovat od května příštího roku a jak chcete zajistit, aby těch notifikovaných orgánů bylo co nejvíce. Eh, eh, Zahrňu Veronik Klejnorát, ještě jednou. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Zdraví Evropanu by mělo zahrnovat také boj proti rizikům spojených s užíváním nebezpečných látek v našem životním prostředí, ve věcech, které konzumujeme. Chci se ptat, jestli plánujete opatření na dodržování nařízení REACH, které nařizuje registraci nebezpečných látek. Evropská komise eh, hodnotí eh, přítomnost endokrinních deskriptorů v jednotlivých sektorech individuálně Chci se ptat, jestli tento přístup nebrání přípravě rámcové společné legislativy a globálně nemohla byste nám říct, jakým způsobem chcete prosadit přijímání hodnotících nebo hodnocení těchto látek na životní prostředí a na zdraví evropských občanů. Děkuji. Za EPP Sidney Francen. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla ministrině poděkovat za její prezentaci priorit finského předsednictví. Vítám také eh, tu diskuzi o ekonomice blaha. To si bude vyžadovat zohledňování různých aspektů života našich občanů. Určitě to znamená novou přidanou hodnotu, zejména v oblasti boje proti rakovině, jak už eh, říkalo mnoho mých kolegů. Nicméně dobré zdraví a blaho také znamená, že musíme zajistit zdravé životní prostředí a bezpečné výrobky. A jak už eh, bylo řečeno, paní von der Leyen, tak musíme mít horizontální strategie, která bude chránit zdraví občanů před znečištěním, tím, že budeme řešit znečištění vody, ovzduší, budeme snižovat emise, přítomnost endokrinních disruptorů a Rada také vyzvala komise, aby zajistila lepší ochranu lidského zdraví a prostředí obecně, abychom nebyli tak vystavováni těmto látkám. A proto doufám, že finské předsednictví začne konzultace v této oblasti mezi evropskými institucemi, abychom měli komplexní strategii, zejména pro eh, těhotné ženy a děti. Za SAD Kristian Šarlmosa. Děkuji, eh, pane předsedo, paní ministrině. Já mám eh, jednu velmi krátkou otázku. Když jde o zdravotnictví, tak máme velký problém se znečištěním ovzduší v Evropě. Co může předsednictví udělat pro to, aby členské státy postupovaly lépe, aby eh, začaly dodržovat pravidla, která již, eh, předpisy, které již existují a které zatím dodržovány nejsou. A potom věc, o které mluvila řada kolegů, jde o ty nebezpečné látky, které nás obklopují v každodenním životě. Je potřeba eh, proti tomu bojovat a také dohlednout na to, aby členské státy konečně začaly plnit své závazky ale musíme eh, to životní prostředí také od těchto látek eh, čistit. Za nezařazené Antenasios Konstantinu. Pane předsedo, paní ministrině, mohla byste nám něco říct o vašem přístupu zajištění eh, podmínek pro migranty a oprchlíky, zajištění tedy jde o zajištění jejich zdraví. Děkuji. To tedy byly otázky. Druhé kolo. Ještě pořád je tady několik žádostí o slovo. řekněme, že nám zbývají 3-4 minuty, takže můžeme umožnit dvě žádosti od EPP. Jedna z EKR, jedna od zelených. Vy jste také z EPP? Myslím, že to už by bylo příliš. Nicméně, pokud by to ostatní skupiny akceptovaly, Jde o to, aby se to bylo přiměřené. Takže nejprve ty, ti dva řečníci za EPP. Pan Buzoj. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Já doufám, že eh, veřejné zdraví bude prioritou pro vaše předsednictví, kromě eh, akrimatomegrální rezistentnosti rakoviny a dále, tak eh, Vím, že jde také o lepší přístup ke zdravotnictví. Už během rumunského předsednictví se tam diskutovalo. Je tady několik legislativních návrhů. Jeden se týká zdravotnického programu, který není oddělený, kde eh, parlament navrhuje malé navýšení rozpočtu. Já doufám, že to tam zůstane i v tom závěrečném návrhu. HTA, to je důležitá věc. Byla by škoda, kdyby z toho evropští pacienté neměli prospěch. A potom do legislativou vlasti eh, eh, krevních derivátů a doufám, že také tady dojde k pokroku na radě. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Pohovořím stručně. Myslím, že jsme tu hovořili o třech významných věcech. O antimikrobiální rezistenci, o rakovině, o mentálním zdraví. Ano, je zřejmé, že naše veřejné systémy zdravotnictví v Evropě hodně pokročují v oblasti výzkumu, máme více zdrojů, tedy i v té péči, v diagnóze, i léčbě. Tady máme více možností. Ovšem, myslím si, že bychom měli více zapracovat s větším úsilím na oblasti prevence. V prevenci jsme se hodně zaměřili na boj proti alkoholu, drogám, také ve výživě také eh, v tom, aby lidé eh, nevedli sedavý způsob života, aby se hýbali, bojovali proti obezitě ale eh, tady vlastně pracujeme s emocemi, se zřízením samoty, stresu, deprese a tady chci odkázat na něco, co řekli římané v zdravém těle, zdravý duch. Takže paní ministrině, ptám se, vaše předsednictví v průběhu semestru, jaká budete mít opatření ve věci té nejlepší prevence pro zdraví, konkrétně v těch třech oblasti MRA, rakovina a mentální zdraví? Děkuji. Uh, Děkuji za zelené, Huta Paulus. Děkuji. Toto je pouze přátelské připomenutí Možná, že jsem to um, propásla, ale myslím, že jsem nedostala odpověď na otázky, které jsem položila předtím. A ještě třetí dotaz. Obchodní dohody. Proslýchá se v této chvíli, že léky, které jsou registrovány v USA, se mohou dostat do, na evropský trh, aniž by museli být opět registrovány v rámci EMA a uh, zajímal by mě váš názor na to. A poslední za EKR paní Zalewska, pani ministrině, zajímaly by mě podrobnosti evropské strategie eh, zdraví. Znělo to velmi eh, zajímavě a eh, Důležitá je ale i mládež, která se stala závislou na mm, e, digitálních přístrojích. Je nutno hned na to reagovat, nejenom se na to e, dívat. E, vy jste řekla, že diskuse se musí vést na úrovni členských států. Já si ale myslím, že potřebujeme i seriózní výzkum tohoto jevu Konec konců eh, eh, to souvisí s tím, že máme volný pohyb v Evropské unii. Zajisté znáte pojem epidemie. Všichni zaměstnanci Evropského parlamentu, všichni poslanci, tedy my všichni jsme jako dárci krve diskvalifikováni, protože pobyt ve Francii diskvalifikuje všechny, co by eh, potenciální dárci krve. Proto prosím vás, pane, předsedu, pane předsedo, abyste mě v tomto apelu eh, podpořil. Obracím se na předsedu Evropského parlamentu. Děkuji, takže máme zde otázky poměrně rovnoměrně rozložené podle E, frakcí a máte na to několik minut čas, paní ministrině, prosím. Tak to je skutečně výzva, musím přiznat, ale uvidíme, jak to zvládnu. Pokud jde o chemikálie v potravinách. Evropská unie má e, úplnou sadu e, legislativy, pokud jde o nezávadnost potravin a máme také silné instituce ECO a EFSA, které vykonávají dobrou práci v této oblasti. Určitě potřebujeme mm, důkladnou kontrolu mm, mm, chemikálí, ale co je důležitějšího, potřebujeme, aby Evropská unie eh, vzala na sebe odpovědnost za potravinový řetězec, tedy od eh, produkce až po maloobchody obchody aby byly skutečně mm, potraviny nezávadné pro spotřebitele. Není to snadné, ale musíme si přiznat, že tady musíme dodržovat evropskou příslušnou legislativu a musíme být přísní. Pokud jde o endokrinní disruptéry, Tady zazněly obdobné otázky. Finské předsednictví chce zajistit, aby všechna potřebná opatření byla zahrnuta do pracovního programu nové komise s jasnými eh, termíny ukončení, které budou dostatečně ambiciozní. Nejlepší způsob, jak vytvořit společný rámec pro endokrinní disruptory, pro tedy úpravu těchto, je vytvoření strategie pro eh, netoxické prostředí a to co nejdříve. V souladu se sedmým Eh, akčním programem EU pro životní prostředí. Pokud jde o eh, značení, eh, výživové značení nebo označování výživových hodnot. Rada očekává, že výsledek hodnocení Um, komisí jednotlivých uh, systémů značení uh, členských států a jejich dopadu na jednotný trh, vnitřní trh a vyjeví tedy potřebu uh, další harmonizace. Pokud se komise rozhodne navrhnout další změny stávajícího právního rámce, pak jsme připraveni zahájit um, šetření těchto návrhů nebo prověření těchto návrhů a to bezodkladně. Dále zde byly otázky po implementaci nařízení EU o lékařských přístrojích. Jistě to vyvolává legitimní obavy. Předsednictví bedlivě sleduje toto téma a jsme připraveni spolupracovat s členskými státy, komisí a parlamentem při k nalezení řešení. Bude-li to zapotřebí, uvidíme, ale myslím, že musíme se s tímto tématem ještě popasovat. Několik slov eh, k lékům. A omlouvám se, že jsem na to ještě neodpověděla. Určitě je důležitý eh, komplexní přístup eh, k drogám musíme tady zajistit prevenci, to je mm, velmi důležité, ale také správnou péči. Souvisí to také s mentálním, psychickým zdravím, duševním zdravím a musíme nalézt eh, cesty ke spolupráci v rámci členských eh, států. Eh, myslím, že více oborový problém, přístup je nutný. Jak jsem již předeslala, Duševní zdraví je eh, jednou z největších výzev v Evropě. Pokud eh, se této výzvě nepostavíme, tak eh, prohrajeme. Mnoho mladých lidí je bez vzdělání a bez pracovního místa. Toto je velká výzva pro nás. Nejde pouze o vzdělávání, jde také o pocit tedy duševní pohody. A to je problém v mnoha členských zemích a tudíž vítám iniciativy v této oblasti. Zaznělo i několik otázek po budoucnosti eh, spolupráce ve zdravotnictví v rámci EU. Vzhledem k mnohosti výzev mm, je jasné, že veřejné zdraví je společným problémem a společná starost. Určitě musíme posílit spolupráci v těchto tématech. Nevím, jestli jsem něco vynechala, nezodpověděla nějakou otázku. Jste všichni uspokojeni? Ano, toto je součást strategie eh, pohody nebo blaha finského předsednictví. Já jsem velice ráda, že jsem s vámi mohla strávit tento čas a určitě bych vás chtěla povzbudit, eh, abyste se dále věnovali eh, situaci nebo tedy mm, zdraví a blahu evropských občanů. Eh, prosím, podporujte nás, my budeme podporovat eh, vás, protože když nebudeme v této oblasti aktivní, tak bude v sásce mnohé. Děkujeme. Děkuji vám za inspirující závěr a jak vidíte, v eh, v tomto výboru eh, je velká chuť ke spolupráci na těchto tématech. My budeme opět pokračovat v schůzi našeho výboru dnes odpoledne v 17 hodin a schůzi bude tentokrát předsedat vás.